Eh, usaďte se. 26. listopadu jsme přerušili naše plenární zasedání a tímto opět eh, zahajujeme protokoly a zápisy ze zasedání z 16.11. jsou k dispozici. Má někdo nějakou námitku? Není. Herr Gericke, Sie? Pan Gericke, vy? Prosím. Bez mikrofonu. Vážený pane předsedo, náš pořad jednání dnes má tři hlasování, sedm rozprav. Není tam vůbec nic nezbytně nutného, proto vyzývám předsednictvo, aby i hned Eh, přestal provozovat, nebo zvážilo, že bychom přestali tady mít tu velice zbytečnou miniplenárku v Bruselu. Předseda děkuji, pane Gerike, není to sice nic, co by mělo být v zápisu, ale navzory to do zápisu zahrneme. Má někdo nějakou námitku proti zápisu? Ne, takže tímto platí zápis za schválený. Dámy a pánové, odpovědící polské orgány mne informovaly o volbě pana Česlavě Choče a pana Slavomíra Klozovského, a to s účinností k 27.11. O ně nastoupí pana Marka Josefa Kobarčika a Davida Bulana Jackiviče. Já tady eh, vítám nové kolegy a připomínám, že podle ustanovení jednacího řádu